So, dear colleagues, please. Takže vážení kolegové, posaďte se, bychom uh, eh, mohli začít. Tlumočníci vás musí informovat, že již třetí týden probíhá pracovně právní spor způsobený nově nařízenými pracovními podmínkami. Navzdory řadě ústupků z naší strany neučinilo vedení žádný pokus nás kontaktovat a konflikt vyřešit. Tlumočníci v nepřiměřeném počtu na této schůzi dostali práci příkazem, což znamená, že jsou nuceni pracovat. To je závažným porušením našeho práva na stávku. Zároveň vám s politováním oznamujeme, že tlumočení dnes bude ukončeno přesně eh, plánovaného harmonogramu ve 12.30. Pan předseda nyní laskavě uvádí naše oznámení, takže oznámení přečtu ještě jednou. Tlumočníci vás musí informovat, že již třetí týden probíhá pracovně právní spon způsobený nově nařízenými pracovními podmínkami. Navzdory řadě ústupků z naší strany neučinilo vedený žádný pokus nás kontaktovat a konflikt vyřešit. Tlumočníci v nepřiměřeném počtu na této schůzi dostali práci příkazem, což znamená, že jsou, eh, což je závažným porušením našeho práva na stávku. Zároveň vám s politováním oznamujeme, že tlumočení dnes bude ukončeno přesně podle plánovaného harmonogramu ve 12.30. Děkujeme za pozornost. Thanks a lot for the information uh, and uh, of course uh, we all I think are interested to tak uh, já myslím, že všichni, pokračuje pan uh, předseda, uh, Eh, chceme nalézt eh, řešení tak, aby eh, kvalifikovaná práce tlumočníků mohla pokračovat. A abychom měli řádně uspořádané vztahy. Takže vám děkujeme za sdělení. Bod 1. Přijetí pořadu jednání máte někdo požadavky na změnu? Není tomu tak, takže bod 2. Schválení pořadu jednání jako vždy. Schválíme zápisy, pokud nebudou námitky do, podány do konce této schůze. Bod 3. E, sdělení koordinátorů e, z posledního, e, tedy oznámení sdělení o rozhodnutí koordinátorů. Ta jsou také přijata, pokud někdo nepodá námitky do konce schůze. Bod 4. Jako vždy, toto zasedání eh, výboru INTA eh, se eh, přenáší po internetu, takže vítám i diváky od Lisabonu do Polineborg a od Helsinek po Lublaň. A jak jste slyšeli, máme tlumočení, takže prosím hovořte nahlas jasně a pomalu tak, aby všichni nás mohli poslouchat a mohli být při tom tlumočení. Bod 5. Jsem rád, že tady máme uh, eh, Ony Klimatyho, uh, eh, generálního ředitele uh, Evropské komise pro obchodní vztahy. Budeme se bavit o vztazích EU-USA po dodatečných clech uvolených na ocel a hliník a rozhodnutí s tím souvisejícím. Hned potom to rozhodnutí já jsem vydal tiskové prohlášení, podle kterého je, je zřejmé, že eh, odsuzujeme eh, toto eh, v rozhodnutí ohledně pravidel VTO. Podporujeme, podporujeme komisi v tomto eh, tříkrokovém eh, přístupu proti těm eh, cílům a myslím, že nejdůležitější je, že se musíme postarat o to, aby Evropská unie jednala jednotně a aby členské státy dodržovaly ten celoevropský postup. Po tom rozhodnutí o oceli a hliníku máme ještě naší věci proběhlo oznámení, že eh, se bude konat šetření o dodatečných clech na auta, také na základě toho eh, zákona o obchodu 232 v souvislosti s národní bezpečností. Abych pravdu řekl, já si nedokážu úplně představit, jak dovoz aut může omezit národní bezpečnost. Možná, že Jean-Luc by to mohl trochu vysvětlit. Já myslím, že před eh, třemi dny eh, byly začíženy španělské olivy Dodateční cly. A, a s vysvětlením ne eh, podle konkrétních dumpingových procedů, ale podle eh, eh, porušení společné zemědělské politiky, na základě porušení společné zemědělské politiky, takže to je nová, nový rozměr. Máme tady tedy Žanlika Karlahanice, takže jak na to, Žanliku, zareaguješ na toto? Děkuji. Bernte. Ano, my eh, se pokoušíme, eh, nebo my se dostáváme do obtížných dob se Spojenými státy a je jasné, že eh, tohle by mohlo vést k velkým obtížím nejenom bilaterálně, ale také v rámci světové ekonomiky. Takže vyhlídky jsou teď velice náročné v, na řadě front eh, ve vztazích s USA. V několika posledních měsících jsme byli eh, svědky uvalení eh, amerických sankcí prostřednictvím tarifů v oblasti národní bezpečnosti. Je něco, co pochází ještě ze studené války. Potom tady byly eh, odchylující se pozice k Rusku a k Iránu, nové eh, šetření, eh, pokud je o národní bezpečnosti do dalších importů, takový rozhádaný summit G7 a, a, a kroky proti odvolacím orgánům VTO e a americký, americké ministerstvo obchodu a, hmm, uvalilo ještě ta cla a kvůli e, na, americké, e, na španělské olivy e, kvůli jako antidumpingová opatření a, a Toto všechno ohražuje, ohražuje um, multilaterální systém. Už teď to působí uh, důležité uh, hospodářské škody americkým uh, spojencům a nevyřeší to problémy eh, nadbytečné kapacity nebo eh, další problémy amerického průmyslu. Eh, sektorová ochrana je nevhodným ochranným mechanismem vůči skutečným problémům a nadbytečné kapacity. Je tedy třeba plná reakce v rámci VTO, podle pravidel VTO. My jsme proto tedy v ten týžden zavedli e cla podle eh, sekce 232. Minulý eh, týden ve čtvrtek všechny členské státy eh, souhlasily s vyvažením, Takže my budeme vykonávat okamžité rebalancování až do 8,2 miliard exportů v nadcházejících dnech. To nařízení o evropských tarifech k selektivnímu počtu amerických eh, produktů eh, bude vydáno eh, v úředním věstníku velmi brzo a bude platit od následujícího dne. Budeme také dělat maximum na ochranu v evropského trhu. Naše pevná mm, reakce a jednota mezi všemi členskými státy vydává jasný signál o naší schopnosti eh, eh, hájit eh, svůj zájem v rámci VTO. Jsme také jednotní, pokud jde o to šetření ohrožení národní bezpečnosti v souvislosti s auty a součástkami. Má to dopad nejenom na EU, ale na globální ekonomiku a dokonce i na USA hospodářská a eh, hospodářské eh, dopady eh, na takovéhoto šetření budou globálně důležitější a negativnější než k tomuto. Nejde jenom o dopad těch amerických opatření, ale také o, o nevyhnutelných protiopatřeních, která obchodní partneři uvolí na nás. Budeme se snažit maximum, ale samozřejmě eh, to o maximum, ale to bude eh, zvyšovat další nejistotu. Budeme se muset vyrovnat se systémovými eh, dopady změny americké obchodní politiky na, a, a jejími vlivy na mm, mezinárodní systém. Zdá se, že americký prezident a, se asi nešetl a, Adama Smith, Donald Ricardo nebo Žana Baptista Lika. A ty asi neznají Eh, podívejte se na rozhodnutí amerického ministerstva obchodu eh, eh, ohledně antidumpingových cel na španělská oliva z minulého týdne. Tento ochranný prostředek už není možný. Zásadně to ovlivňuje už živobytí spousty španělských rodin, ale zatím není jasný dopad, ale čekáme to nejhorší. Kromě toho, že to přímo ovlivní španělské zemědělce, tak toto zneužívající opatření také může mít zásadní ekonomické dopady. My nechceme otevírat pandořinu skříňku podpory zemědělců, ale, zeměděl, ale američané to učinili navzdory našim žádostem se uh, eh, eh, mandle, eh, tvrdá pšenice a další. To, tak to, to oni dotují, takže Spojené státy nesmí být překvapeny, pokud se obchodní partneři začnou zamýšlet nad tou eh, vnitrostátní podporu americkou a jejím eh, dopadem na eh, zkreslení obchodu. Musíme se zamyslet nad tím, jak ten systém modernizovat a uspůsobit pro 21. století. Ale také musíme nalézt způsob, jak řídit transatlantické vztahy tak, aby to bylo co nejvhodnější eh, vůči eh, eh, globální ekonomice. To znamená, že je třeba povstat, tedy postavit se tvrdě USA, když to bude nezbytné, ale také musíme konfrontovat země jako Čínu, která se má otevřít a odstranit své obchodní, svou obchodní politiku, která diskriminuje a je škodlivá a je součástí těch stávajících tlaků je tady eh, eh, role pro Evropu, aby pracovala triangulárně e USA, EU, eh, Čína, ale také s dalšími stejně nalezenými zeměmi, jako je Japonsko, Kanada, Mexiko, Korea, Austrálie. Tady je velký kus práce. To samozřejmě není snadné, ale bude to důležitá práce. Děkuji vám za silnou podporu. Eh, kterou tady naznačil pan předseda, eh, eh, kterou jste mm, zatím podpořili práci komise. Vaše kontakty s americkou protistranou v kongresu nelze podceňovat, vzhledem tomu, že tam budou mít volby, tak prosím, hovořte s americkými kontakty. S, vaši partneři jsou jedni z aktérů, kteří můžou Eh, v omezit ta nejškodlivější opatření v oblasti obchodu, zejména pokud jde eh, mm, o budoucí oznámení k eh, podle 232 k autům a, a v autodílům, které bude velice nebezpečné pro celý svět. Děkuji, Luku. Nějaké připomínky nebo otázky? Nikdo? Pan Rubich? A pak Maritě. Maritě. Děkuji. Ehm, to rebalancing eh, probíhá mm, mm, podle VTO a když bude odpovídají, odpovídající. Um, pokud jsme odvolací orgán, pak ty možnosti, které nám nabízí VTO, jsou velmi omezené. Jsou tady nějaké úvahy v rámci VTO e, se zamyslet nad tím, zda bychom to nemohli dělat i e, plurilaterálně. Nemám. Já mohu jenom zopakovat, e, co řekl pan Langer politice komise a mám dvě konkrétní otázky. Ehm, španělské olivy. Vy jste říkal, že nechcete otevírat pandořinu z eh, skřínku. Jak můžeme eh, přijímat vyvážený přístup? Ta situace se netýká jenom španělských oliv. Může to mít dopad i na společnou zemědělskou politiku. Protože to, je jedna ze schválených opatření VTO. Také se mluví o tom, jak um, eh, upravit evropské vztahy s partnery a koordinované kroky, abychom byli silnější. Jak můžeme upravovat naše vztahy s Ruskem? Jak můžete akceptovat stávající situaci, eh, což jsou vztahy eh, tedy EU a Rusko? Hmm, děkuji, to je důležité ehm, mluvit o těchto důležitých výzvách mezi námi a USA. Já chci tu diskusi trošku rozšířit, ne protože bych si myslela, že to není důležité, ale měli jsme příležitost to projednat vícekrát a naše Eh, podpora mm, potřebě jednat mm, je nepochybná. Musíme být jednotní a členské státy také. Včera v Reuters, na Reuters psali, že eh, Rada může přijmout iniciativy na reformu VTO. A samozřejmě eh, to je jeden z kritik USA. Můžete říci něco o evropských iniciativách, nebo jsou to iniciativy jednotlivých členských států k reformě VTO? Dále můžete říct něco o eskalaci napětí mezi Čínou a USA a jak myslíte, že to ovlivní nás? E, a co můžeme dělat, co jsme ještě neudělali? Děkuji, Kristof Jana. No? Děkuji za připomínky. Jeden můj um, známý jednou řekl, že obchodní konflikt jsou jako dva eh, lidé, kteří stojí naproti sobě a mlátí se zároveň do obličeje a doufají, že ten druhý skolabuje jako první. Mlátí se tedy do svého vlastního obličeje. Eh, Zamyšleme se nad tím trošku. Co se týče eh, znov, toho eh, z, vy, vyvažování. Kanada soudí, že jejich vyvažovací opatření by neměly ovlivnit spotřebitele. Můžeme my udělat něco podobného? je, obtížně se to vysvětluje eh, voličům, eh, který si chce koupit ehm, ehm, fazole v supermarketu, bude platit eh, cenu za ocelové tarify na ocel v USA. Jak to vysvětlit spotřebiteli? Tedy konkrétní odvetná opatření. Tak tady byly ehm, Bavě, vzhledem k tomu, že bourbon a alkohol byl na seznamu. Vidíme tam možnosti eskalace odvetných opatření podle seznamu našich eh, vyvažovacích opatření. Další otázka je, když oni poruší zákon, tak to dá k soudu. Um, musíme se zamyslet nad tím, jak eh, vypadá, když vyhrajeme a prohrajeme ve VTO. Ta prohra je jednoduchá. Je prostě považováno za legální. E, nebo to aspoň VTO nemůže posuzovat. Pak hrozí, že to udělají i další. Jako stejně to tež, co USA. A výjimka se stane pravidlem. To by bylo tedy, pro, to by znamenalo prohrát. Jak vypadá ale vítězství? Pokud VTO rozhodne, že toto je porušení pravidel, můžeme si dovolit výhru? Um, co budeme očekávat? Co očekáváme, když vyhrajeme? Že čekáme, že Donald Trump řekne, dobře, tak mm, toto není otázka národní bezpečnosti, nebo prostě opustí VTO. Můžeme si tedy dovolit vyhrát? Nemyslím si, že je špatné dělat to, co děláme. To je jediné, co můžeme. Ale musíme alespoň v kontextu projednávat důsledky. Pošleme tam švédské policajty. My žádné nemáme. Já bych navázal na to, co řekl pan Fielner. Děkuji za informace. Musíme se dívat trošku dál. Za tedy um, ta nebe, přímá nebezpečí, které, s kterými jsme konfrontováni, sankce. Teroristé a um, naše konfrontační konfrontace Kuba je cílem, Čína je cílem Trumpovy administrativy v obchodním konfliktu. Takže jaká bude naše odpověď na um, eh, našem partnerům Číně? Jsou tam tedy zvýšované tarify USA, vůči Číně. Jaká je strategie? Chceme velký konflikt, anebo vidíme nutnost posilovat stávající systém? Souhlasím, pokud je cílem porušovat pravidla. Amerika first strategie znamená, my stanovíme pravidla, vy se námi musíme řídit. Pak se dostáváme do velice nebezpečné situace, celý světový obchod je ohrožen. Jaký, eh, jaké konkrétní kroky příští měsíc komise přijme na zvýšení povědomí mezi členskými státy? Protože tady jsou různé názory v komisi, jak postupovat či ostatním zemím. Jasný, jasně definovaný jazyk takže o opuštění Rady pro lidská práva. Mm, dobře, mm, takže to znamená, že je nezajímají mezinárodní struktury. To vede tedy, vlastně nevede nikam. To je hlavní problém. Takže můžete toto vysvětlit, jaké e, m, mm, příští kroky budou následovat. My jsme se ptali m, několikrát, když stanovujete, organizujete nadměrné kapacity, strategie výzvy společně. Když najdete řešení z USA, tak ti, to, co, ne, ti, co nedajdou řešení z USA, tak pak zase přijdou na evropský trh. Takže budeme jenom pokračovat ve spirále, která je velmi nebezpečná. My musíme najít společné řešení. A mm, OECD um, ehm, Forum pro OCL by byla dobrá Eh, dobrá platforma na toto, kde bychom se sešli, mluvili o kapacitách produkce a tak dále, nejenom o tarifech. Christian Feld. Děkuji. Já jsem chtěl eh, uvést, že v krizových situacích eh, často eh, nastupuje taková specifická situace, že čím hůř, tím větší je šance na zlepšení situace. A chtěl jsem se zeptat pana ředitele, jestli podle vás už je tak zle, že už může být lépe, nebo ještě mm, může být ještě hůř. Já tady odkazuji na to, že eh, je před námi eh, eh, velice mm, potenciálně možný vývoj negativní, kdyby se to dotklo ta obchodní válka automobilového průmyslu. Ale chtěl bych se zeptat ještě na jednu věc. Pokud v tomto konfliktu mezi Evropskou unii a Spojenými státy, tak tomu lze říkat, protože ono to není mezi eh, USA a zbytkem světa. Jestli eh, se tady eh, dostaneme až ke zdi, tak toto by mohlo být důvodem k jednání dvoustranným, čili návratu k tý typu a zeptám se na to, že jsem zaregistroval podle mě dvě důležité eh, reakce na toto téma. Za prvé eh, předsedy eh, Donalda Tuska před nějakým měsícem. Myslím, že to bylo ještě na začátku toho obchodního konfliktu. A před nějakými dvěma týdny kancelářky Merkel. Tam také byl, byl, byl změněn takzvaný malý TTIP. A já bych se chtěl zeptat, jestli uvažujete o, možnosti návratu k dvoustranným jednáním na téma eh, obchodní úmluvy mezi Evropskou unii a Spojenými státy, i když, eh, kdybychom hovořili o, o nějaké eh, široké platformě, čili horizontálně. Nebyl by problém mluvit o konkrétních tématech nebo o sektorech nebo odvětvích, jak tady hovoříme teď třeba o oceli. Čili Ptám si, eh, jestli eh, je tak hůř, eh, tak špatně, že už se můžeme odrazit ode dna a začít se bavit o zlepšení situaci, nebo jestli ještě tak zle není. Salafranka. Pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat panu Martinovi a mám několik otázek. V první řadě, zda byste nám mohl trošku osvěžit informace o tom kvantitativním dopadu, které mají tato opatření na oblast ocely a hliníku a zda to budou nějaká restriktivní omezení také pro oblast automobilu a dále. Uh, Víme něco o schůzce G7 a k té příčině té nezhody, která nastala na konci schůze a zda, nebo jaký je váš názor, zda toto následně po té G7 může mít negativní dopad, co se týče tedy jednání o revizi dohody NAFTA. Tímto já chci poblahopřát komisi za e, obnovu nebo e, toho jednání s Mercosurem. A ještě, co se týče otázky oliv, španělských oliv, víme, jak to poškozuje samotné producenty, ale jak řekl pan Demarty, může to mít bezprecedentní dopady celkově na zemědělskou politiku všeobecně. Takže se přidávám k ostatním, kteří poukazovali na tuto velice složitou situaci u nás. Děkuji, pan Kaplmaneme. Děkuji, já se omlouvám za spoždění. Já jsem se chtěl zeptat, zda jako taktika by bylo, mm, nebylo lepší neodpovídat eh, uvalením jiných tarifů. Vzhledem tomu, že známe charakter Donalda Trumpa, tak by to mohlo být kontraproduktivní. Měli bychom skutečně obchodní válku, kde on by eh, já odvetu naší odvětě. Mně se zdá, že ta opatření jsou poško, poškozují tedy eh, eh, americký průmysl, včetně eh, ocelářství, protože to jsou specializované věci. Mě by zajímalo, zda není jiná cesta, protože pokud rozjedeme obchodní válku, tak povoha Trumpa je taková, že nám to vrátí. Mm. Nebudeme Ehm, jak, ne, ne, nemohli bychom tlačit přes senátory, Bílý dům, různé poradce v Bílém domě, že to skutečně poškozuje nás sami a neprospívá to americkému průmyslu, ani to jenom Genie a Harley Davidson. Maria Arena. Děkuji, já nechci reagovat, ale po příspěvku kolegy z PPE jsem dost překvapena, že vidím, že by bylo možné si představit spolupráci bilaterální s USA, i když nejsou schopny later, respektovat multilaterální pravidla. Pokud se chceme dostat do takového poměru, který nebude, bude nepříznivý pro EU, jako bilaterální vztah s USA, takže já jsem každopádně proti tomu, že řešení Eh, by byl bilaterální vztah s USA, což není důvěryhodný partner komerčně. Druhá otázka, jaké v rámci eh, VTO eh, jsou důležití partnery na úrovni EU, kteří jsou schopni respektovat pravidla VTO. Ehm, protože Spojené státy ukázaly vůli to nerespektovat a Čína Eh, mm, která má eh, status tržní ekonomky s pravidlami, které neodpovídají VTO. Kdo jsou tedy ehm, spolehliví partneři na úrovni EU schopni respektovat pravidla VTO. Já se připojuji k tomu, co řekla paní Scháke, jak můžeme reformovat VTO, abychom se dostali k něčemu, co by konečně mohlo fungovat. Děkuji. A také já ještě doplním některé další otázky, jako třeba to, co řekla Maria Arena. Hodla komise přijít s nějakým konkrétním formátem, jak spojit ty mezinárodní síly, třeba skupinu přátel VTO nebo něco podobného. Jaký by mohl být společný základ pro takovou proaktivní iniciativu? A za druhé, Um, ohledně vývoji uh, ve Spojených státech. Jak na to nahlížíte? Jak dlouho to šetření ohledně vozidel a součástí automobilu bude trvat? Skončí to před uh, těmi uh, um, volbami uprostřed mandátu nebo poté? A ještě k tomu, co se děje v Senátu. Jsou tam nějaké iniciativy, které se snaží získat zpět pravomoci od předsedy parlamentu ohledně zpracování toho legislativního textu, takže jak vy sám nahlížíte na tyto snahy v kongresu, prosím. Já vám děkuji. A padly tady velice zajímavé otázky. Ta první se týkala řešení sporů na úrovni VTO, proč se nesnažit e, zvolit e, plurilaterální přístup. V první řadě si myslím, že aspoň prozatím na úrovni VTO tady nevidím nějakou přílišnou chuť k něčemu takovému. Myslím si, že ten správný přístup by byl, zaměřit se na to, co se může udělat, aby se vylepšilo eh, to řešení sporu, včetně odvolacího orgánu. Nemyslím si, že bychom to měli nazývat jako soudci, to jsou členové odvolacího orgánu a takový označení soudci by mohl rozhorčit Spojené státy. Oni jsou členové toho orgánu, jsou nezávislí a tady EU je připravena se zaměřit na způsob, jak vylepšit samotný systém a projednávat to s dalšími, včetně se Spojenými státy. Problém je ten, že Spojené státy prozatím neoznámily žádnou vůli či ochotu něco začít vyjednávat. Tady si myslím, že klíčovým záměrem z naší strany bude uh, zachovat ten eh, dvojstupňový přístup eh, v řešení sporu, tedy odvolací systém, který se zakládá na nezávislých členech, protože tu může být obava, že jedním ze záměrů Spojených států by v nejlepším bylo odstranit ten druhý stupeň řešení sporu v rámci apelačního orgánu, zablokovat to a byl by tam jen jeden povinný krok, což je něco, co pro nás v světle k průběhu jednání je zásadní, aby se na poslední chvíli tady někdo nesnažil nám prezentovat americký systém, anebo v horším případě se posunout zpět tam, kde vlastně fungoval jenom jeden stupeň a to nezávazný. Takže musíme si uvědomovat i ta rizika a musíme spíše pracovat, než jen e, čekat a přemýšlet, jak to vylepšit, aniž bychom spolu spochybnili ty klíčové principy nezávislosti, takže eh, nějak to vylepšit a určitě budeme muset učinit nějaké iniciativy v nadcházejících týdnech a pokročit tedy i v těchto různých otázkách. Já se ještě vrátím k těm uh, otázkám VTO. Ještě k řešení sporů tady nevidím tedy Čínu, že by měla nějakou chuť eh, se do toho zapojit bez účasti Spojených států. To si také musíme uvědomit. A k to, co řekla paní Rodriguez, Annelies a také pan Salafranka to zmínil, ano, jsme velice znepokojeni touto situaci. A ještě analyzujeme podrobnosti celé té záležitosti, která bude formálně přijata. Um, ta očekávání, že by ta situace vyplynula jako případ bombardy, tady se neuplatnila podobná opatření a musíme se přesně tedy zaměřit na ten způsob, jak se opatření uplatnila Zda to můžeme napadnout na úrovni VTO. A je třeba se zaměří také v rámci CAP, tedy eh, tam jsou ty systemické prvky. Nechtěl bych, aby se VTO šle cestou těch eh, zelených eh, podpor ze zelené eh, krabice a jaké jsou tedy dopady, tady je to jasné. Má to rozsáhlé dopady, tady vnímáme i možné zneužívání um, role VTO, možná akumulace, možná akumulace a to jasně prokazuje, že neuplatnění pravidel VTO v takových případech je problematické, není to rozhodně řešení. Takže ano, budeme se na to, eh, budeme se tím stále zabývat nejen v jednáních mezi mnou a komisařkou Malstromovou, ale také z DG komisaře Hogana. Nic se nevylučuje a prokazuje to také, že v budoucnu celá ta část podpor, ty takzvané green box podpory, eh, ty jsou eh, velkou výzvou. Budoucnost eh, CAP, tam se musíme vyhnout nějaké multiplikaci těch jantarových eh, skříněk, třeba v zemědělství, protože ono je možné takové ty odvětvové podpory eh, násobit. V některém členském státu jich mají tak přes 40 těch eh, režimu Blue Box, které mohou přejít na systém těch Amber Box. A to by mohlo být také napadeno ze strany některých partnerů a mohlo by to být takovým um, snadným cílem v boji proti podporám. A je třeba tedy vzít v potaz i v rámci nové zemědělské politiky eh, toto eh, brát v potaz, tu možnost eh, podpor Greenbox, nějaké ty horizontální obchodní režimy na podporu mohly by být horizontální jantarové, ale v konečném důsledku by mohly by být složité třeba pro twinning. Tady se omlouvám za toto odbočku, ale musel jsem toto sdělení pronést. Uh, a spíše je to důležité pro vaše kolegy ze zemědělství. K Rusku. Ano, Rusko je i nadále velkým problémem. My nezaznamenáváme ani žádnou vůli Ruska situaci vylepšit. Mm, připomínám, že jsme v nedávné době vyhráli mnoho případů vůči Rusku. Je to zajímavé vidět nového eh, člena VTO rušit tolik pravidel. Například eh, nedávná opatření v rámci SPS a mnohé případy nesouladu či porušování uh, nebo argumentaci porušování národní bezpečnosti, takže mají celou řadu produktů um, podrobeno sankcím, které předtím nebyly. A když to tedy nebude žádné řešení takové situace a ruská strana neučiní, co je zapotřebí, aby situaci změnili a byla v souladu, tak bude zapotřebí přijít s dalšími opatřeními a sankce budou pokračovat. A tady s Ruskem tedy bychom si přáli vylepšit obchodní vztahy s Ruskem, ale prozatím tu nevnímáme žádné pozitivní signály. Uh, a obecněji v rámci té geopolitické dimenze, třeba k čemu dochází na Ukrajině, tak tady také nevidíme žádné zlepšení. K tomu, co řekla paní Šajke, je zapotřebí zůstat sjednocení ohledně reformy VTO, to také zmínili další a jaká by byla rizika v případě eskalace mezi Čínou a Spojenými státy. Ty případy řešení sporu, to už jsem zmínil, je zřejmé, když se Čína připojila v roce 2001 do VTO, tak většina členů byla znepokojena tou eh, tržní eh, dimenzí Čína byla požádána, aby se maximálně vynasnažila, nicméně příliš nedohlížejí na pravidla. Samozřejmě, že ten rulebook je nedostačující, protože ze strany Číny jsou tu podpory SOE, také technologické transfery, joint venture a toto vše by mělo být lépe eh, monitorováno a ostatně je tu jeden takový klíčový záměr eh, tohoto v rámci provádění reformy VTO. Takže je také škoda, eh, že správně někteří poukázali, že tedy to, co dělají nyní Spojené státy, tak i když se to předkládá jako řešení sporů eh, způsobených Čínou, tak to jde spíše opačným směrem. Spíše nás to oslabuje, a to kolektivně, místo, aby to byla snaha využít té stávající krize a upravit čínský systém a apelovat eh, na reformy v Číně, tak místo toho tu Spojené státy cílí na své spojence a vzniká tu následně tedy riziko poškození obchodu. No a pak na té straně Spojených států a Číny, tady si nejsem eh, jistý, ale někdo už řekl, že obchodní války nejsou lehké. Když chcete zvítězit, ale eh, nevidím tu, že by v, vůči Spojeným státům Čína prohrála. Takže zase tady se to složitě chápe, těžko tu chápu samotné záměry. Ano, jsou tu rizika eskalace mezi Spojenými státy a Čínou. Prozatím se těžko mohou analyzovat i přímé dopady na příslušné produkty, a to na obou stranách, jaké to můžeme mít, může mít negativní dopady pro nás Zatím tedy eh, je potřeba vše analyzovat, ale určitě, co se týče takového globálního naladění, a vývoje ekonomiky, tak jsou tu určité anticipace, jak pozitivní, tak negativní, ale spíše to nebudou pozitivní. A k dalším otázkám, které tu zazněly, Kristof Fjellner se ptal na možné dopady našich aktivit. Tady říkám, my tady nepřipravujeme nějakou odplatu, my přistupujeme k protiopatřením, která jsou proporční, zvážená, zakládají se na těch eh, eh, do, dohodách s doložkami a prostřednictvím toho tedy pokrýváme ocel, hliník prostřednictvím okamžitých kroků, tedy možnost tří let v rámci toho řešení sporu a, a zatím tedy se zabýváme 40% těch opatření, která nás postihují. A pak otázka, Jaké by mohly být dopady, pokud zvítězíme či prohrajeme případ u VTO, tak tady v rámci pravidel VTO v první řadě musíme najít řešení před apelačním orgánem, protože v opačném případě by nikdo nedošlo k rozhodnutí. No a takové rozhodnutí stejně trvá hodně dlouho. Abych odpověděl na tu otázku, tak v případě prohry by to bylo katastrofické, protože by bylo vše autorizováno a tady není žádná šance eh, zvítězit. A co se týče načasování, aby nějaké definitivní rozhodnutí nastalo na úrovni VTO, tak k tomu by došlo minimálně za tři roky. To znamená, já předpokládám až po konci stávajícího mandátu. Nechci nějak předjímat, nedoufám, že by měl druhý mandát, to je jen taková připomínka. A k těm systematičtějším otázkám pana Šolce jako další krok, a ty výhledy dál. V první řadě bych chtěl říci, že souhlasím, že hlavní problém, Hlavní strukturální problém tím je Čína, stávající praktiky Číny, které nejdou správným směrem, co se týče podpor a také technologických, eh, falešných technologických transferů. Nicméně i přes tu složitou situaci se Spojenými státy nadále uplatňujeme trilaterální spolupráci USA, Čína Japonsko. Asi jste sledovali také tiskové prohlášení, společné tiskové prohlášení velvyslance Lighthizera a komisařkou Malstromovou v Paříži 31. května. Tam je jasné směřování, jak bychom tedy měli spolupracovat, abychom vylepšili ten eh, manuál pravidel VTO V první řadě je to otázka podpor. Tady ten eh, manuál není dostačující a za druhé ty falešné technologické transfery a duševní vlastnictví. No a za třetí také otázka eh, tržní ekonomiky a otázka využívání lepšího systému VTO, co se týče eh, transparence, protože mnoho členských států hm, nepoužívá notifikace a my se snažíme tady ještě tuto cestu nechat otevřenou, následovat a je důležité to mít na paměti. A ještě takový další užitečný nástroj, to tedy je nicméně Mm, ministerské setkání by mělo normálně proběhnout v Paříži za vedení Argentiny, nicméně k tomu nedošlo, bylo to odloženo zřejmě až na září, protože ta stávající situace je nakloněna k e, jinému vývoji, takže i když ta tři opatření, jak je ohlásil Spojené státy, tak Čína nepoužila to opatření 323 v případě eh, oceli a hliníku, takže je tam určitá možná vůle odstranit tato opatření. to předchozí opatření 3.1.1 nebylo tak efektivní, nicméně my, EU eh, e a celá řada členských států je postižena těmi opatřeními, takže 323 v případě hliníku se vlastně týká všech kromě eh, Číny. To je takové obrané opatření Spojených států, takže si myslím, že eh, bychom to měli mít na paměti. Ostatně je to dobrý příklad něčeho, co tady přináší určitou příležitost toho, aby byly eh, Číně trošku omezeny jejich kroky. A ohledně té možnosti, že krize by do určité míry by mohla být příležitost. Ne, že bych nesouhlasil, že by nám krize neukázala, jaké jsou problémy a jaké jsou záměry jednotlivých partnerů. Většinou výjdeme z krize v lepší formě, než jsme byli před krizí, nicméně tady nyní je to složité. Já osobně si nejsem uh, vůbec jistý, jaké jsou vlastně záměry prezidenta Trumpa, pokud tam jsou nějaké jasné záměry. A za druhé, poslední věc by byla eh, vyjádřit se eh, ohledně eh, TTIPu nebo probudit znovu jednání k TTIPu jak by to vypadalo, když by eh, jednání bylo zablokováno za předchozí administrativy tak si můžeme představit tedy, jak eh, najdeme řešení na takové rozsáhlejší úrovni ohledně jednání, s touto, ohledně jednání o ty typu s touto vládou a co se týče jejich zapojení. Uh, již proběhlo 15 setkání či eh, konferenčních hovorů s eh, ministrem Rosem a komisařkou Malstramovou a byli jsme ochotní navrhnout pokud by nás stáhli eh, z, eh, pokud by stáhli ze seznamu sankcí ty tarify, ne třeba nyní, ale eventuálně, kdyby to mohlo vést eh, tedy k tomu stažení tarifu na průmyslová, průmyslové výrobky, to v zemědělství ne, protože tam by to bylo mnohem komplikovanější na obou stranách. Nicméně tady nebyl tedy vůbec žádný, žádná vůle na americké straně a ministr jen opakoval tedy to, že potřebuje, abychom přijali ty tvrdé kvóty na hliník a ocel, což znamená redukci našeho vývozu. že bychom to měli přijmout abychom eh, dostali takového sproštění, jak nějací hříšníci. A mm, existují různé způsoby, jak nalézt eh, řešení problému, když jsou tu nějaké ještě třeba ta vozidla, nicméně nemohou tu být jenom jednostrané ústupky. A ten přístup, který spočívá na nelegálních opatřeních v rámci mezinárodních pravidel a tak obecně odstranit ta opatření, to by nebyl ten správný přístup. Nicméně naše dveře jsou otevřené, jsou tu možnosti to projednávat, jsme otevření, rozumné diskuzi, ale ne z žádných výhružek směrem na nás. A ještě k té další otázce od Evans analýza pana Salafranky v rámci SZP kvantitativní dopad. Je jasné, že všechna tato opatření všeobecně budou škodlivá, konkrétně pro Spojené státy. Jo, ta opatření pro ocel a hliník poškodí americkou ekonomiku. Bude tam takový umělý pozitivní dopad na ocel a hliník, ale globálně to zničí pracovní místa. A dokážeme si představit, že prostřednictvím takových opatření e, státy jako Ohio, Pensylvánia, které měly problémy již v 90. letech, tak by ti mohli být postiženy, tak to by ta ekonomika neměla fungovat už tam byly snahy s podobnými opatřeními v roce 2002 za buše, za ohledně oceli a hliníku, je to zdokumentováno. Tehdy to bylo e, představeno s nějakou e, doložkou. Byla tam vypracována celá řada studií, která prokázala, že to poškodí um, ekonomiku, včetně tedy vozidla a součástky na automobily. A ohledně nafty, ano, mnohé z toho je propojeno e, s naftou, s automobily a součástkami. Je to taková integrovaná otázka a je to e, vlastně e, zahrnuto do nafty. a globálně je to pozitivní pro všechny. Tady je jasné, že Spojené státy jsou v deficitu, ale je to velice integrováno do toho e, řetězce hodnot v rámci nafty a my vidíme i výsledky. Ale zatím, jak to bude globálně, e, nebudeme předjímat. A ještě ohledně e, Mexika a Kanady, někteří se snaží nalézt nějaká řešení ale také se zmínilo, že je uh, eh, tu složité dokončit toto jednání nafta díky té sunset doložce, tedy eh, revize toho, eh, té dohody každých pět let. Tady nebyla chuť ani ze strany Kanady, ani Mexika jít takovouto cestou. A EU by určitě také nikdy nebyla schopna něco takového připustit. Takže ano, ta otázka vozidel je také hodně napojena na naftu ale eh, je to hodně propojené tedy i s jednáním s Kanadou a s Mexikem. Pak další otázka těch odplat. Tady v první řadě chci říci, eh, činíme takové rebalanční opatření, ne eh, odplatná opatření. A já samotný nejsem psycholog ani psychiatr, ale uh, myslím, že poslední věc, která by měla nastat, abychom všechno tady nepodpálili, ale nesnažit se by, vypadat slabý. Prostě když nebudeme vůbec reagovat, tak jisto, jistě eh, to bude takový nekonečný proces nových a dalších dodatků a opatření, takže tady si zase myslím, že bychom měli obhajovat naše zájmy. A ano, globálně tento druh opatření není dobrý, nicméně myslím si, že EU musí být respektována a je připravena eh, zareagovat. Takže eh, k tomu, co říkala paní Zajna, mm, o bilaterálních vztazích s USA. Tam už jsem reagoval. TTIP určitě není na pořadu jednání a není ani implikován. A je jasné, že kdyby byly vyhlídky na odstranění opatření na obou stranách, tak eh, budeme připraveni eh, eh, nadále obchodovat s USA. Uvidíme i, jak to půjde, jestli to půjde unilaterálně nebo bilaterálně nebo plurilaterálně. je samozřejmě dobré eh, spolupracovat se stejně naladěnými a mm, jak víme, tak my velmi dobře spolupracujeme s Japonskem, eh, s Kanadou, s Mexikem i s eh, Koreou. A poslední věc, protože to byla řada důležitých otázek, otázka Bernta Langeho. kdyby eh, americká opatření mohla nabrat eh, platnost. Je jasné, že plán prezidenta Trumpa je jasný. Pokouší se z domácích volebních důvodů eh, protlačit ta automobilová opatření ještě před těmi volbami podzimními. Důležité je, aby předložili tedy toto, eh, my teď tam máme čas eh, probírat auta a autodíly, ale určitě budeme k tomu mít příležitost. Eh, situace je složitá, něco To se neví, že evropské automobilky vyrábějí v USA a vyvážejí spoustu aut do zbytku světa, a zejména také do Číny. Mm, více než do USA. Takže všechno to ukazuje, i jak je tohle složité. Důležité je eh, předkládat dobré eh, argumenty v rámci tohoto, tak aby eh, to mělo dopad na politický systém v USA. I mezi odboráři, i mezi podnikateli, tak abychom ukázali, jak nebezpečná tato cesta je a jak by mohla vést k velice špatným výsledkům a jak by eh, mohla tedy eh, ohrozit střednědobě a dlouhodobě eh, například Čínu a naše vyjednávání s Čínou. A samozřejmě my bychom museli vyjednávat s Čínou, ale zastávající situace nevidím, jak by to mohlo být snadné. Tím myslím, že jsem odpověděl na všechny vaše dotazy, alespoň jsem se o to pokusil. Nemám něco bych dalšího dodal. Je ovšem zřejmé, že musíme velice eh, být bdělí, eh, odhodlaní a jednotní. Nejhorší by bylo, kdyby členské státy nebyly jednotné a, jednotné instituce, eh, a evropské instituce nebyly jednotné v tomto eh, velice obtížném momentu, který nás čeká. Děkuji, Žáneliku. Já jsem si jistý, že eh, jsme eh, o této situaci nejednali naposledy, stejně jako o našich reakcích. Každopádně nejdůležitější je jednat jednotně, proto v reakci na America First je Europe United. Okay. So, the uh, next item. Takže další eh, bod na pořadu jednání. Tak rovnou do toho. Vážení kolegové, další bod na pořadu jednání eh, souvisí s eh, vztahy USA a EU obecně. Jedná se o otázku, jak můžeme chránit eh, náš průmysl proti extraterritoriálním dopadům legislativy přijímané třetím zemí, třetími zeměmi. Platí nám tady legislativa eh, docela stará, už od roku 96. V roce 2005 byl pokus eh, přepracovat, nebo někdy o trochu později, této legislativy, eh, tedy A jenom jedna země a jedna okolnost se tam zmiňovala, a sice Kuba. A, a extraterritoriální dopad e, sankcí vůči Kubě. Ale e, teď ta e, globální situace se změnila zcela a, a se změnila tu původní legislativu o extraterritoriálním eh, dopadu amerických sankcí na eh, Irán. Čili teď tohle je eh, velice aktuální, nově aktuální. A otázka přepracování se vrátila na stůl. A to přepracování je tak trochu ve vzduchu. Já nechápu, proč Možná to eh, se nám podaří dnes zjistit. A vyzjistíme, hm, co se tedy eh, stane. Tolik ta stávající situace by to bylo asi nejlepší řešení. Tolik tedy eh, hm, stručně úvodem. Nejzasvěcenější v této věci je náš zpravodaj David Martin a já mu teď dám slovo. Děkuji, Bente. Samozřejmě máš pravdu, že tohle eh, do značné míry souvisí s předchozí otázkou, eh, kdy jsme řešili eh, americký unilateralismus. Ano, já jsem opravdu zpravodaj pro přepracování pro toto nařízení o pracovní statusu, který opravdu pochází z roku 96. On v podstatě nebyl nikdy použit, ale hrozba jeho použitím eh, donutila Washington eh, neuvalit eh, omezení na evropské firmy obchodující s Kubou. Komise formálně tedy už v roce 2015 podala návrh na přepracování tohoto spícího nařízení v roce 2015. A já jsem už k tomu napsal návrh zprávy v roce 2015, ale nepustili jsme se do dalších kroků, protože právní služby třech eh, institucí se nebyly eh, schopny eh, dohodnout na technice rekodifikace, čili to uvízlo na radě. Vy i já, Bente, jsme tehdy napsali Mogheriniové v únoru a zeptali jsme se, jestli SVČ zvažuje, že požádá komisi, aby předložila nový návrh. Paní Mogherini odpověděla, že se zvažuje řada možností čímž jsme se nedostali příliš dál, o, o, o mnoho dál. Teď aktuálnější situace, opět, jak říkáte, prezident Trump eh, oznámil eh, minulý měsíc, eh, že se USA stahují z společného komplexního akčního plánu a EU se tedy rozhodla reaktivovat blokovací statut Eh, na eh, eh, země okolí s Iránem. Takže teď to nařízení z roku 1996 má také obsahovat odkaz na americká opatření. Ovšem já si kladu otázku, jak to rekodifikovat? Předloží komise nový návrh, pokud ano, kdy? A jaká právní technika se použije? Když se vrátím k jádru blokovacího statusu. Eh, tady se to týká i eh, produktu, eh, tedy prodej ropných produktů, bankovních transakcí, úvěrových transakcí a dalších věcí. Já se chci zeptat, jestli SVČ posoudila dopad Trumpových rozhodnutí na naše firmy. Podle informací, které mám, ale možná, že ESVČ má nějaké aktuální informace. Hovoříme o 16 britských firmách, 30 francouzských, 35 německých, 21 italských a malém počtu eh, ostatních z jiných členských států. Komise eh, do eh, značné míry již připustila, že ten blokovací status může mít omezený efekt vzhledem k mezinárodní povaze bankovního systému, a zejména a toho, že velké systémové banky jsou zapojeny do amerického systému a dolarových transakcí. A vzhledem k těm předchozím debatám si musíme uvědomit, že teď máme před sebou jinou administrativu než v roce 96. Ta implementace v našich členských státech nechala a na členských státech, jestli přijmout e, kroky navrhované komisí nebo ne. A otázkou je tedy, e, jsou tedy příslušné e, škody a výlohy, za které, které stojí za to zvážit. Otázkou je, jestli toto je efektivní právní nástroj, na který se budou moci evropské firmy spolehnout. Jestli to není tak trochu náplast na závažný problém, nebo jestli je to pokus řešit podstatu problému, jestli by podstatný eh, eh, změny eh, mohly provést, mohly být vůbec provedeny. Vzhledem k stavu debat mezi institucemi v poslední době to není příliš pouzbudivé, ty vyhlídky, ale možná, že teď se změnily okolnosti. Mm, ministři zahraničí a, ob, a financí USA tedy pardon, eh, Británie, eh, Francie a Německa požádali Ameriku o vynětí a, a odpověd, eh, odpovězeno jim bylo, že ne. Ale je opravdu šance, že evropské firmy budou uh, nějak vyňaty? To je poslední otázka. Děkuji, pane předsedo. Dobrá, tak to byly závažné otázky k tomuto návrhu a v té vlastní situaci. A teď před sebou máme tři odborníky kteří nám vrhnou eh, světlo do temnot toho, proč eh, to přepracování eh, uvízlo a mm, osvětlí se aktuální situaci. Takže teď na 3 až 5 minut dám o obrovský prostor, myslím. ESVČ slovo. A, a v, Good morning and, and thank mm, Dobré ráno, děkuji za možnost vás informovat o tomto důležitém tématu. Chtěl bych um, dát informace o pozadí tohoto vývoje. Jak víte, prezident Trump 8. května ohlásil, že USA e, odstoupí od společného akčního plánu a současně indikoval, že uh, USA znovu valí sankce, které byly v minulosti zrušeny eh, v implementační, eh, při implementaci jaderné dohody. Odpověď EU byla jednotná, velice jasně. Eh, vysoká představitelka vydala prohlášení, další prohlášení padla na jednáních mezi vysokou představitelkou ministry zahraničí Německa, Francie a Velké Británie. A mm, ministra zahraniční Zarifa um, Iránu. A pak v květnu eh, eh, summitu v Sofii bylo jasné prohlášení jednoty, eh, rozhodnosti EU zachovat ten společný akční plán, což je klíčový strategický zájem pro nás a klíčový prvek mezinárodní architektury nešíření jaderných Současně lídři uznali, že sankt že zrušení sankcí je nezbytné ve společném akčním plánu a oznámili, že my budeme vyvíjet úsilím zachování eh, mm, těch eh, přínosů, které vyplývají ze zrušení sankcí eh, společně s mezinárodním společenstvím podle příslušné rezoluce OSN. Eh, co se týče znovu amerických sankcí, přesnáš, přesný dopad opatření se teprve bude definovat. Prezident sám stanovil eh, tón, hovořil asi o nejširších sankcích v historii, což potvrdil ministr zahraničí ve svém projehu o vztazích s Iránem a eh, také eh, náměstek Mandelka byli Eh, oznámeny dvě období, první 6. Eh, srpna a 4. listopadu, což byly různé typy sankcí, které by byly znovu uvaleny v těchto obdobích. Je důležité připomenout, že se třemi výjimkami USA nikdy nezrušily minulé sankce, takže to je vlastně znovu uvalení sekundárních sankcí, které mají dopad i některé primární sankce v omezených oblastech jako potraviny, koberce, eh, civilní letectví a mm, letadla. Civilní letadla. Eh, reakce komise okamžitě po schůzce v Sofii 18.5. bylo oznámený balíčku opatření, které mají obnovit důvěru, včetně spuštění procesu na aktualizaci blokačního statutu eh, příslušného nařízení a formální proces, eh, aby EIB mohla financovat aktivity v Iránu mimo EU, plus opatření na zvýšení důvěry, posílení sektorální spolupráce. Také to bylo spojeno s výzvou členským státům eh, zkoumat jednorázové bankovní převody centrální bance Iránu. Co se týče dopadů, tak všechny sankce ještě neplatí. Jsou, povídá se, že to má důležitý dopad na obchod s některými významnými investory. Total, například velký investor plynu a ropě. A oznámil, Um, záměr odejít, pokud nedostane výjimku. Vzhledem k pozici bank a finančního systému vůči USA, taky tento sektor bude těžce postižen. Nemáme specifické detaily, máme mm, velice eh, intenzivní eh, kontakty s komisí na průmysl a všechny sektory, takže si děláme obrázek, jak se to vyvíjí. Eh, Bankovnictví a finanční sektor, eh, samozřejmě to jsou oblasti, kde byly problémy z různých důvodů, z obav částečně z amerických sankcí a částečně eh, z transparentnosti v rámci iránského finančního systému samotnému i předtím, než došlo k tomuto poslednímu vývoji. Takže v souladu s tím, co řekla vysoká představitelka EU28 a společná komise, tak pokračujeme eh, v tom, že chceme ty přínosy zrušení sankcí, včetně technických diskusí interně s Iránem, s jinými partnery, abychom mohli eh, předložit návrhy v klíčových oblastech, včetně bankovnictví a ropy. To je tedy trvalý proces, ten blokační status je jeden důležitý prvek v kontextu obchodu a investic. Děkuji. Další expert paní Monika Enksi, ehm, vedoucí oddělení z DG Trade pro Střední východ. Děkuji. Já zopakuji, co řekl kolega, co se týče významu pokračování angažovanosti eh, s Iránem. Plánujeme cestu tam příští týden k dialogu o obchodu a investicích zemědělství, sanitární, fitosanitární opatření a dialog o průmyslové politice, kdy doufáme, že e, zahájíme. Sešli jsme na, se na expertní úrovni v roce listopadu 2016. To je víceméně po deseti letech, kdy nebyly kontakty v těchto oblastech. A identifikovali jsme oblasti, které zajímají Irán i EU Eh, jednak eh, především reintegrace na globální trhy. My podporujeme vstupní proces VTO, ehm, chceme to pokračovat. Ehm, Iránci měli zájem o neformální plurilaterální proces. My jsme vyjádřili naší ochotu to udělat. Samozřejmě chtějí zlepšovat transparentnost usnadnit obchod, je to samozřejmě otázka, je do jaké míry můj kolega zmínil ten ochlazující efekt i v minulosti těch sankcí, ale také otázky problém jejich vlastního systému obchodního, bankovního. E, to má, vyvolává problémy pro obchod, my s nimi na tom spolupracujeme, je tady velké množství technické pomoci, která je k dispozici v obchodních věcech Eh, my tam mm, budeme posuzovat, jak můžeme podpořit jejich úsilí o zlepšování některých standardů SPS, technických standardů. Dále investice. Je tady několik členských zemí, které mají bilaterální investiční dohody s Iránem. Myslím, že to už ukazuje, že naše společnosti mají ochranu na jejich trzích. Irán projevil zájem se něco dozvědět o um, dohodě na ochranu investic. Bude to tedy diskuse s nimi o tom, jak vypadají tyto dohody. Samozřejmě um, základní první krok je členství ve VTO. Takže my pokračujeme v té angažovanosti, urychlíme to naše úsilí abych ehm, stávající opatření USA neznamenaly, že eh, eh, budeme, budeme mít dále přínosy ze zrušení sankcí. Paní Alina Nedá z týmu sankcí. Ehm, Alina Nedea, pardon. Eh, pro mě je eh, ctí, že tady mohu být, abych mohu vás informovat o tom, co už bylo řečeno jako je jedno z opatření, které EU aktivovala jako takové na ochranu eh, podniků před tím stažením s akčního plánu s Iránem. Já znáte historii, nebudu to procházet znovu, ale připomenu, ten blokační status byl velmi efektní, efektivní v roce 96 společně s politickým tlakem, stížností ve VTO, abychom předsvědčili USA, aby neaplikovali sekundární sankce na Kubu, na evropské operátory. Také to vysvětluje, proč blokační status zůstal jaksi eh, nedotčen. Naštěstí jsme ho nemuseli moc aplikovat. Aplikovali jsme to eh, soukromně na úrovni členských zemí, ale nikoli eh, eh, plošně, protože žádné takové velké kauzy nebyly. Jak jsme dospěli k tomu návrhu k přeneseném pravomoci, které přijala komise a co je v příloze jak říkáte, ten blokační status od roku 96 se týká Kuby. Um, sankce USA, byla tady zmínka Iránu, e, jeden e, právní akt. My jsme se dívali na všechny sekundární um, sankce USA, které byly zrušeny při podpisu JPCOA kdy USA řekl, že se k tomu vrátí po odstoupení od této dohody. My jsme se podívali na všechny tyto právní texty, pokusili jsme se to schrnout. V příloze vidíte dvě různá schrnutí mm, vyžadované eh, to, požadavky, co USA očekává, že evropští operátoři nebudou podnikat vůči Iránu a pak je tam schrnutí možných eh, poškození evropských zájmů. To jsou sankce, které USA mohou uvalit na naše operátory, pokud se budou angažovat v těch aktivitách, které oni si nepřejí. Proběhlo to ve spolupráci, tedy hmm, vedla komise, FI, bylo to v úzké spolupráci s kolegy v IAS, také se na tom účastní naše delegace ve Washingtonu, i když se považujeme za určité specialisty do určité míry v, na americké právo, ale ne úplně, takže jsme je přizvali k tomu. Mm, američtí eh, právníci, kteří se specializují na sankce, řekli, že v podstatě to je v pořádku, takže věříme, že co je v příloze, tak tam, to tam musí být. Je tady několik amerických právních aktů, které jsme tam dali, jedno nařízení, e, zákon o iránských sankcí, to jsou sankce na ropu a ropné e, petrochemikálie, pak e, zákon o sankcích pro energetiku a pro určené osoby, které určí USA, cené kovy, pak zákon z roku 2012 o obraně, to se týká Centrální banky Iránu a dalších určených bank v Iránu. Pak e, zákon o lidských právech Syrie, to je suverénní dluh a specializované finanční e, informační služby. Pak Eh, nařízení o sankcích Iránu, to se týká zboží a technologií s původem z USA, které se nebudou vyvážet ze evropského území. Sankce, které znáte, zablokování aktiv v USA, eh, zákaz vstupu na americké finanční trhy. Já bych specificky zdůraznila zákon o mm, schválení obrany, kde jsou i možnosti eh, trestních sankcí, eh, eh, civilních sankcí ekonomických operátorů, kteří působí v Iránu. Co se týče, nebudu procházet tím, co, se, co dělá blokační nařízení. Chrání ekonomické operátory, zajišťuje, aby žádné rozhodnutí na základě těchto sankcí bylo Eh, uznáno nebo uplatňováno v EU a umožňuje vlastně získat zpět škody, které jim způsobí tato aplikace extrateritoriálních sankcí od subjektu, který to způsobil. Pak je tady povinnost informovat komisi o efektech, eh, o dopadech těch, této legislativy na naše ekonomické operátory a eh, bychom mohli posoudit dopad těch sankcí doufejme, že operátoři nás skutečně budou informovat o těch efektech. Ehm, co souvisí s tím textem blokačního statusu, my jsme již zahájili strukturovaný dialog s členskými státy o implementaci, protože členské státy mají celé řad, celou řadu otázek. Ehm, to, jak se to implementuje, nemají velké zkušenosti, protože, jak už bylo zmíněno, to nařízení bylo v podstatě um, nepoužívané. Ehm, pak je tady také e, probíhající a trvalý dialog s Iránem. Společně s kolegy z EA jsme byli v Teheránu, jsme projednávali sankce, ekonomické přínosy, které e, stále hm, platí pro Irán. A hm, je tam hm, jaksi spojené síly z různých eh, z komise, z různých DG, DG Move, DG, ne, DG Energy. A tím skončím a um, odpovím na vaše otázky. Uh, uh, Já děkuji za všechny ty tři příspěvky, které nám pomohly objasnit stávající situaci. Ale myslím, že nikdo nezmínil to možnost přepracování a dopis eh, Frederiky Mogherini, který se zaměřuje na možnosti. Takže jsou tu možnosti na přepracování nebo ne? Prosím. A já bych velice ráda tady přišla s dobrou zprávou, že tři právní služby dosáhly zhody a můžeme pokračovat, ale bohužel takovou zprávu nemám. A co se týče možných změn, kromě přepracování, tedy změny samotného nařízení, to je otázka, kterou jsme také obdrželi od členských států a od ekonomických operátorů, že by tím, jak si to mohli tu situaci pro ně posílit, tato možnost samozřejmě není úplně vyloučena, ale proč hovoříme o aktech přinesené pravomoci, to z toho důvodu prostě, že už tak nějak eh, nám eh, uniká vlak, celý ten eh, proces vlastně je tak nějak řízen ze strany Spojených států. A my se snažíme nalézt rychlou reakci, abychom mohli uklidnit trh, ekonomické subjekty, a to tedy maximálně eh, dobře. To znamená, hovořili jsme o tom blokačním eh, statutu, ale možná změna nařízení to ještě nebylo projednáváno, ale samozřejmě to také nebylo ani vyloučeno. Děkuji, Kristof Filner. Děkuji. A nyní já převezmu eh, roli Jaroslava protože on je stínovým zpravodajem na toto téma, ale nebudu hovořit polsky. <laughs> Pouze děkuji. Takže Děkuji za slovo a jak jsem tedy předeslal, budu hovořit za Jaroslava Valesu, který tu dnes nemůže být. On by chtěl zpravodaj poděkovat za tento velice důležitý dokument a a jeho jménem tu mám tři připomínky. V první řadě je to velice dobře načasovaný dokument. Sledovali jsme mezinárodní vývoj a rozhodnutí Spojených států ustoupit od eh, JPCO a ze strany Iránu. Je to samozřejmě svrchovaný eh, eh, krok Spojených států, nicméně musíme si uvědomit, jaké to může mít dopady konkrétně na podniky. Druhá věc je, blokační vztah z Evropskou unii je takový, řekněme, zastaralý a i ty koncepty se uplatňovaly před 20 lety. Ten mechanismus blokování rozhodnutí a právního procesu byly eh, tak nějak připraveny na míru potřebám Spojených států v dobách ehm, kdy eh, potřebovali tedy řešit nějaké spory s Evropskou unii a s Iránem ten koncept sankcí je ale velice odlišný. To znamená, toto nařízení nám nebude příliš nápomocné a pan Valence si proto myslí, že zapotřebí to objasnit a to podstatně. Nicméně to mne přivádí k třetímu bodu, abych eh, navázal na to, co řekl pan Langen Eh, tvrdí, že překvapuje komisi, že to není přepracování spíše než jenom takový přehled stávající a to zastaralé legislativy což by se mohlo stát, pokud provedeme nezbytné reformy dnešního sankčního režimu a sankčních kroků. To by mohlo v konečném důsledku být špatné. A pan Valensa si myslí, pokud byste tady položil i tuto otázku, na komisi, aby vysvětlila, proč šli pouze touto cestou přepracování. Já to chápu tak, že eh, role přepracování je omezená, nicméně i tak pan Valensa se těší na další spolupráci se spravodem Davidem Martinem v nadcházejících měsících. Děkuji, Mariče Šalke. Děkuji. Myslím si, že toto je veli- další velice důležité téma, které musíme projednat a je důležité být velice přesní ve všech prvcích, v těch právních opatření i v těch politických výzvách, kterým můžeme čelit. Chtěla bych vědět více o tom pojmu blokačního statutu, který umožní podnikům uh, Um, vlastně získat um, očkodnění za možné škody, um, za ta opatření, které jim orgány neřídí. Takže jste eh, banka a tady máte pokutu nějakých stovek milionů a pak zaklepete na dveře Spojených států, nebo jak to je, já si to nedokážu představit a podobně u společnosti. Takže bych ráda pochopila, jak tedy co se dozvěděla komise z té interakcí se soukromým sektorem, protože nevíme, jak by to eh, pak bylo ve vztahu k eh, Iránu. A konkrétní role EIB, to zaznělo v různých eh, zprávách. A chci říci, že je důležité vyhnout se příliš soukromému riziku do veřejných institucí. To je taková neudržitelná situace, která by mohla vést k takovým um, špatně namířeným uh, pobítkám. Politické aspekty. Pokud kongres a prezident Spojených států hodlají navýšit sankce na Irán, tak jsou tu různé další směřování než jenom jaderný program. Jsou tu sankce na lidská práva, na balistické střely, sankce a pak ta, to toxická role Iránu na okolní sousedství, takže jak je to s tím označováním toho, že podobné sankce ze strany USA by mohly něco změnit? A jak to změní ten blokační statut? Protože ten je velice propojen s jaderným, se sankcemi na jaderný program. A nebo je to v rozsáhlejší působnosti než jenom ta severoamerická územnost či podobně? Takže je to velká škála problémů, kterou máme s Iránem a určitě si to vyžaduje, aby reakce ze strany EU byla důvěryhodná. Prozatím ta naše pozice ohledně JPCOA byla taková, řekněme, defensivní. Musíme dostat našemu podpisu a být důvěryhodní, jakožto EU, ale to neznamená, že je tu celá řada témat, kde máme opravdu právo a máme i tu zodpovědnost eh, stanovit velice jasně, kde leží zájmy EU a, kde jsou ve hře evropské hodnoty a také musíme být velice opatrní opatrní ohledně toho obrázku, který vzejde z celé této situace, nezabývat se jenom vyloženě ochranou TJPCOA abychom nebyli jenom vyloženě na straně buď Teheránu nebo Washingtonu, měli bychom postupovat nezávisle a to ve prospěch evropských hodnot a zájmu. Děkuji, pan Žado. Merci beaucoup. Děkuji. Vidím, že naše kolegyně Mariky Sake již přijala tvrdá opatření vůči USA, protože už to je, přešla na Coca-Colu bez cukru, tedy, takže pokračujeme dál. Já nemám co moc, co bych dodal k tomu, co bylo řečeno. Evidentně máme velice politický problém. Ehm, Total nemůže mm, těžit problém e, ropu a e, plyn v Iránu z klimatického hlediska. To není problém, ale když Total rozhodne tak mm, všechny ty velké firmy budou preferovat dobré vztahy s USA ve srovnání s dobrými vztahy s Iránem. To už tady padlo několikrát. Jak to prakticky bude fungovat? Například malý evropský podnik, který nějakou svojí specifičností se dostal na iránský trh, zda tedy zástupci komise budou požadovat, aby um, Air Force Ones Eh, bude konfiskovat, jakmile přistane na evropském území, nebo zda jsou předpokládány nějaká jiná opatření. Jak se to bude prakticky organizovat? Ta podpora evropských podniků, kteří se rozhodnou zůstat v Iránu, protože jejich ekonomická perspektiva je silnější v Iránu než v USA. Eh, jako kolegové já podporuji posílení Nejsme v případě Kuby, včetně Clintonové éry. E, teď máme Irán v době Trumpa a e, ty geopolitické dopady jsou za mnohem závažnější. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Ano, samozřejmě. Tady nebudeme zacházet do oblasti zahraničních záležitostí, ale je to velice relevantní. My jsme se rozhodli neobchodovat s Čínou z důvodu lidských práv a tady hovoříme o obchodování s Iránem, který má nejvyšší míru poprav na světě. Tady dnes ráno jsem dostal informaci o včerejší popravě a, a o tom, jak zacházeli s daným člověkem, jak ho týrali a mučili, aby podepsal tedy a, své vyjádření a nakonec byl včera popraven. Ale já nevím, proč tak vlastně postupujeme, proč jednáme s Iránem. Myslím, že američané to dělají správně a my zase špatně. Tak to ničeho nedosáhneme. Bylo tam pět testů balistických střel, je to ohrožuje otázku stabilizace střední eh, východu, stabilizace Iráku. Jsou tam iránské složky ve vládě v Iráku a my to vyživujeme prostřednictvím obchodu a myslím si, že to je nešťastné, k čemu tu dochází, ale to je spíš záležitost zahraničních věcí. Myslím, že paní Mogherini by se tomu měla znovu věnovat, nicméně pro mě je opravdu eh, poměrně pokrytecké a nechutné, že my takto s nimi obchodujeme ta vlastně nekonzistence tohoto přístupu se mi nelíbí. A měli bychom to, na to nahlížet čistě, e, tedy na to, jak se popravuje v Iránu a to každodenně. Pan Dartmus. Ano, v první řadě to je jedna z těch věcí, na které nemám názor, protože uh, Ono je to vysoce technické, nicméně je zvláštní, že iránská vláda má eh, informační, eh, má tedy určité informace. Tím se podložila ta první dohoda, ale ano, souhlasím s komisí, je to technická záležitost a tak, jak ta situace vypadá, to je takové hrubé zhrnutí. Evropská unie Spojené státy pardon, odstoupily od, od akčního plánu, což byly vlastně sankce na Irán a Evropská unie. Ne, já vím, že to hodně zjednodušuji, ale možná bychom mohli jít i touto cestou. V tisku, konkrétně ve finančním tisku, se píše, že protože Spojené státy kontrolují clearingový systém bank, tak následkem toho je, cokoliv udělá Evropská unie, tak pokud Spojené státy vnucují sankce na Irán, tak sankce Spojených států budou nadřazeny díky tomu clearingovému bankovnímu systému. Může se k tomuto komise vyjádřit, jestli je to pravda, nebo tomu tak není? Děkuji, pan Ruby. Eh, mm, Já bych chtěl poděkovat komisi, protože samozřejmě tady nejde určitě jenom o Irán, ale eh, v zásadě jde o to, jak reagovat, když eh, jsou vyhlášené sankce a především, když nejsou, jsou vyjádřeny ne se souhlasem obchodních partnerů. Doufám, že ty blokace budou teď dobře prováděny, ale uh, hovoříme tady o, o možnostech, co můžeme udělat, když uh, chceme udělat o, opak blokování, ale uh, a sice uh, usnadňování. Máme celou řadu instrumentů uh, k obchodování. Zejména uh, tady myslím na oblast energetiky. Měli bychom se zabývat tím, jestli do budoucna neobchodovat energie eh, v Evropě přes evropské burzy. I oba měnové systémy eh, si konkurují a víme, eh, že Irán přes OPEC samozřejmě má určité závazky na druhou eh, eh, stranu myslím, že je jasné, že s energetickou chartou eh, tady přichází určitá reciprocita. A otázkou je, jak mm, prosadit tu reciprocitu tak, aby ta evropská úroveň měla určitou pozici, nebo se dostala do určité pozice. Ciana Beginy. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat komisi a pozvaným expertům za jejich projevy. Mně se líbí návrh komise, co se týče změny nařízení na ochrany evropských investic s ohledem na sankce vůči Iránu, protože toto nařízení změnilo své uh, přílohy a pak tam mohou být tedy možné extrateritoriální eh, dopady pro evropské podniky a mohou takto znovu nabít eh, vlastně ty ztráty díky sankcím. Toto vlastně je to z loňského roku. Myslím si, že by tedy situace měla být pokryta. Je to výtečné opatření, které ochrání naše podniky. Rozhodně nebudeme proti. Mám některé pochybnosti a byla bych ráda, kdyby to komise objasnila. Příklad. Evropský podnik, který z důvodu investic v Iránu obdrží americké sankce, a všichni partneři severoameričtí budou žádat, aby odstoupili od smlouvy s tím podnikem, jako tady požadavek. Následek tohoto amerického požadavku budou velké ztráty pro podniky. Tento podnik může obdržet tedy nějaké eh, finanční náhrady, ale nevím, jakým způsobem to bude vypadat, komu to vlastně eh, se bude přičítat tato částka a jak eh, to udělat, aby americké podniky dostály svým závazkům a vyplácely toto. Opravdu komise zajistí, že ty, tato protiopatření se budou používat ze všech stran stejně a spravedlivě. Děkuji. Takže zazněly mnohé otázky a já bych v první, slovo, v první řadě dal slovo opět panu Davidovi Gerovi. Thank you very much. Uh... Děkuji. Myslím si, že většina otázek byla nasměřována na komisi. Je tu se mnou i Denis Šajby, který je eh, šéfem iránské task force. Takže abych se vyjádřil eh, k jedné věci. K té otázce je CPOA a aktivita mimo je CPOA ze strany Iránu, tedy napojení na lidská práva a na eh, řízení situace v regionu. Myslím, že eh, a jako cíl má dosáhnout tedy jednoho záměru aby tu nebylo necivilní využívání jaderné síly, nemá vyřešit všechny ty záležitosti kolem lidských práv a chování v regionu. EU to řekla velice jasně, vždy se vyjadřila ke všem těch tématům a vynakládá tlak na Irán v této věci. Ano, a máme i sankce. Sankce na lidská práva, 82 jednotlivců a jedna organizace, také regionální sankce, které se týkají šíření zbraní, jsou propojeni na JCPOA, na ten facelifting, pak působení v Sýrii a také sankce na boj proti terorismu. Takže ano, musíme si uvědomit ten celkový obrázek a uvědomit si tedy ten všeobecný přístup. A pokud dovolíte, pane předsedo, tak pan Čajby by se mohl vyjádřit. A nebo možná na závěr, až po té, co pohovoří komise. To je na vás. Thank you, and thank you for the questions. Děkuji a děkuji za dotazy. Pokusím se uh, se skupit, i když uh, jsem neměla příliš uh, času uh, k tomu už uh, si to předem rozmyslet. Uh, K té první otázce, proč uh, jsme zvolili přepracování? Pokud se ta otázka týkala přepracování z roku 2015, to byly šťastné dny a tehdy hlavní starosti e, jsme, bylo to technicky vyřešit. E, tam jsme neměli žádné větší e, problémy, teď, jako teď americké sankce. Proč teď přeneseme pravomoci? Já už jsem říkal, že to je rychlé řešení aktuálního problému, rychlý signál na trh a, a hospodářským subjektům a, a také politický signál a USA a Iránu. Ta otázka, jestli ten blokovací statut se týká jenom těch jaderných sankcí nebo ne. Tak ten blokovací status uh, už uh, funguje delší dobu a, a tehdy to nesouviselo s jadernými sankcemi. Uh, Mělo to bránit eh, obchodním partnerům EU od eh, exteritoriálních aplikací i jakýchkoliv opatření. Teď bohužel tam máme jenom USA, ne, teď máme jenom USA v té příloze, ale není to omezené na to, z čeho se to může týkat. Ale dnes eh, se snažíme tedy vyřešit uvalení sankcí v souvislosti s americkými opatřeními vůči Iránu. A potom Otázka za milionu eh, eur, eh, chtěl jsem říct za milion dolarů, ale to by nebylo úplně eh, v kontextu vhodné. Jak získat nějaké očkodné? Hm. To je asi legitimní otázka. Asi bych lhala, kdybych vám řekla, že na to máme dokonalou odpověď. Nezapomínejme, že ten blokovací statut není žádný zázračný proutek kouzelný broutek, kterým by bylo možné mávnout, nevyřeší veškeré problémy, tak to bohužel je. A v reakci na to, co jsme slyšeli o privilegované pozici USA, na systému eh, ve světě. Ano, USA eh, je tady velký bratr, má hospodářskou sílu finanční a má eh, spoustu vlivu v řadě ohledů v globální ekonomice. My se tady ale pokoušíme tím blokovacím statutem, zejména ustanoveními o možnostech získat zpět eh, oškodné a ujistit eh, firmy, které navzdory těmi útokům a hrozbám jsou pořád ochotné eh, obchodovat s Iránem, že se maximálně musíme snažit je ochránit a získat jim očkodné. Jak, to není otázka doplňovací nebo zjišťovací, ale na to neexistuje jednoznačná odpověď. Prostě Eh, samozřejmě eh, od toho subjektu, eh, který způsobil tu škodu a to před soudem a jurisdikce pro projednávání takových odškodných případů je na straně jakémukoliv členského státu, jehož subjekt utrpěl škodu. Takže těžko vám řeknu, od koho by se to získávalo, protože závisí eh, na zákonech eh, každého na příslušného soudu, eh, aby rozhodl, na koho se bude ta stížnost směřovat a kdo bude tedy škůdcem. Eh, pokud eh, jde o další věci, tak my se snažíme maximálně obejít eh, nebo nalézt v řešení té naší vlastní ekonomické svrchovanosti vůči té privilegované americké pozici. Potom jste hovořili o té o, o tom umožňujícím balíčku oproti tomu blokujícímu balíčku. Na to my také tvrdě pracujeme je, eh, pracuje na tom několik generálních ředitelství a snaží se eh, zjistit, co, umožní, co udělat, abychom našim subjektům umožnili eh, co nejvíce ochranu před americkými sankcemi, ale také, abychom jim pomohli obchodovat v Iránu, s Iránem. Není tajemstvím a je to také v tiskových prohlášeních komise že eh, tady eh, jednáme s těmi hlavními sektory v eh, ekonomiky, energetika, finance, po, po pojištění, všechny tyhle věci, bez kterých nebude žádný jaderný díl a žádné, žádné přínosy pro naši ekonomiku. O to samozřejmě trvá někdy umožnit lidem něco udělat, než bychom jim zablokovali něco udělat. Já si myslím, že jsem eh, všechno pokryl, ale pokud ne, tak eh, samozřejmě ráda ještě se k tomu vrátím. Děkuji. Moniko, prosím. Já bych dodala k tomu, co eh, říkala kolegyně k ujišťování firm, které mají investovat v Iránu, že je ochráníme. My jsme slyšeli, že některé firmy se můžou stáhnout, a stáhnou se jsou tady velké větší problémy pro malé a střední podniky. To nejsou jenom velmi malé podniky, ale i střední podniky. A dobře víte, že eh, Spojené státy jsou hodně silné eh, v tomto ohledu. Maximálně se tedy eh, snažíme o spolupráci s Iránem mezi malými a středními podniky na obou stranách. Už teď před eh, tím eh, aktuálním vývojem jsme byli svědky toho, že i když se to týká eh, bankovního sektoru, tak právě menší evropské banky spolupracují s Iránem. To je tedy důležitá součást našeho angažma. My samozřejmě budeme spolupracovat s těmi největšími firmami a uvidíme, co se tam bude dát dělat. Prosím. Já ty odpovědi také se skupím do dvou kategorií. Za prvé eh, vztahy EU-Irán a možná a eh, potom doplním k eh, malým a středním podnikům a hospodářským stimulům. Takže ke vztahům z USA. Tam jste hovořili o tom konkrétním případu v oblasti lidských práv a k tomu se včera vyjádřila a vysoká představitelka. My s Iránem vedeme diskusy eh, o lidských právech a to, že tam máme nějaký kanál, je eh, pozitivní. My eh, rozhodně nemlčíme ke situaci, ale snažíme se situaci změnit. Dávám jeden příklad. Měli jsme konstruktivní debatu s Iránem o, o, o trestu smrti pro o, drogové trestné činy a po dvou letech debat Irán změnil ten zákon a vedlo to k zásadnímu poklesu eh, eh, v počtu poprav. Pokaždé, když je takový eh, případ jako ten včerejší, tak my vydáme prohlášení, voláme a, jsme aktivní na venek. Pokud jde eh, o JCP, eh, je takové eh, prohlášení, tedy je taková zásada a Pacta Sunset Servanda v mezinárodních stázích. Pokud něco podepíšete a po dvou letech od toho odejdete, tak to nevede ke stabilním vztahům. Čili tohle nejde o to, jestli je to správné nebo správné, ale je to Hmm, otázka nebezpečí je velice volatilním regionu. Máte tam několik zemí, které mají obrovskou eh, mm, ničivou sílu a je to eh, blízko Evropy. Takže my se pokoušíme eh, k tomu nepřistupovat špatně nebo dobře, ale snažíme se rozstrovat napětí a, a budovat stabilnější prostředí. A my rozhodně nekrmíme Irán obchodem ze dvou velmi jednoduchých důvodů. Eh, u nás to představuje půl procenta celkového obchodního eh, objemu, to je jedna věc. A protože máme další sankce, tak eh, jsme tak máme velice přísné přeskumné procesy a jenom velice soustředěné sektory, kde se obchoduje srovnání s Čínou, kde máme mnohem více než 0,5% obchodu, tady, tady úplně nedává smysl. A teď ještě eh, k těm stimulům, které eh, my eh, můžeme poskytnout evropským subjektům, pokud je o Irán. Tak zaprvé je tady velká, velký outreach a vydáváme signál subjektům, že fungují v Evropě, která nevyhlásila žádné sankce. Za druhé, malé a střední podniky, které jsou méně exponované než globální firmy, mohou svobodně zajímat o hospodářské vztahy s Iránem, ale problém je přesně eh, due diligence, aby to eh, zase nekrmilo ten režim. A tady jsme udělali několik kroků, abychom odborně podpořili ehm, ty malé a střední podmy, které oni pochopí, co to znamená ten, ty řádné právní prověrky due diligence ale eh, taky děláme technické, technickou pomoc eh, malým a eh, středním podnikům z Iránu, bychom jim pochopili zejména, i jak funguje evropský trh třeba v oblasti potravin. A potom globální finanční systém, to je realita, je to velice silná výzva pro trvalé hospodářské toky mezi EU a Iránem. Máme eh, konkrétní eh, řešení ohledně toho, že Evropa je připravena a zabývat se svými vlastními finančními kanály a tady eh, si uvědomíme, že Irán označuje všechny své transakce do Evropy, což je velice dobré pro v Evropu. Děkuji. Děkuji. Jean-Luc Jadot. Yes, we, we... Ano, Mhm. Možná jsme jenom volení a mm, jedince, že nejsme tak chytří, ale můžete nám vysvětlit, eh, říkáte, eh, přijdete do výboru a říkáte, eh, dejte nám pravomoci jednat, abychom mohli postupovat rychle. Současně, když se zeptáme, jak to bude fungovat, tak nemáte jasnou odpověď. Já chápu, že je tady odhodlání chránit, ale není odpověď, jak to bude fungovat. Takže je tady určitý rozpor pro nás v té diskusi. Pane Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako to vyjádřil i kolega, na jednu stranu tu máme jadernou dohodu, tady je zřejmé, že Irán pozastavil nebo eh, dezaktivoval dvě třetiny těch centrifug, a velké množství obohaceného uranu opustila země a práce na jaderné elektrárně v Raka také byly pozastaveny. Nicméně jako svrchované eh, rozhodnutí se Spojené státy rozhodly odstoupit od dohody a uplatňovat sankce. Tady zástupce pro vnější činnost nám to vysvětlila, že takové te sankce fungují tak nějak mimo. A velký problém je ten, že my musíme potvrdit naši ekonomickou ekonomickou svrchovanost a musíme si ale uvědomit i ten extrateritoriální dopad. Máme tu zákony nebo dopady postupů, jako byly od Richelieu nebo dalších a víme, že to hodně změnilo situaci. A tady ten problém, to je problém s důvěrou. Ano, je dobré, abychom se snažili ochránit evropské podniky, nicméně já se obávám, že vzhledem k tomu, že to eh, bude vlastně od od toho se odkrojí tak významný trh, jako je trh Spojených států, tak bychom se měli snažit získat výjimku ze strany Spojených států, jak eh, je tu ten požadavek. Nicméně obávám se, že po intervenci eh, generálního ředitele pro obchod a po té situaci s uplatněním sankcí na nebo eh, cla na eh, hliník a na ocel, tak nevím tedy, jaký to může mít další dopad na evropské podniky a tady s tou jadernou dohodou pak tedy uh, Eh, z politických důvodů se rozhodnou pokračovat na obchodních vztazích. Nicméně já si prostě myslím, že bychom měli utvrdit naši ekonomickou pozici, ale určitě to bude mít tedy dopad na naše podniky, které eh, prostě nebudou moci nadále spolupracovat s tak významným trhem, jako je ten severoamerický. Děkuji. Než to pře- slovo předám ještě komise, já mám otázku. Samozřejmě máme dopad extrateritoriálních opatření z třetích zemí. V jiných případech, například Rusko, tady jsou sankce eh, ze strany USA vůči Rusku, které také poškozují evropské firmy bude akt přenesené pravomoci i v této věci? Prosím, eh, kdo, odpověste, kdokoliv chce, chcete. Děkuji. Pokusím se to říci co Ehm, být nejasnější, aniž bych odpověděla mm, tak, jak ehm, prostě není zaručené. Jak to funguje? Jedna je odškodnění, druhé autorizace od komise v případě vážného rizika mm, pro firmu, ehm, tedy ignorovat americké sankce, ta eh, firma může požádat komisi Eh, autorizaci ignorovat zájem, to je legitimní, nelegitimní extratoriální aplikace a třetí možnost, třetí opatření, žádné rozhodnutí mm, založeno na extrateriálních eh, rozhodnutí nebude aplikováno v EU. Poslední věc tam je jasné. Eh, pokuta z USA 2 miliony. Máte aktiva jenom v EU, my je chceme zabavit, co řekne soudce. V žádném případě se to nestane. To je jasné. E, tady nemám problém odpovědět jasně a přímo. Systém autorizací, to jsme ještě e, nevyužili. Teprve vytváříme kritéria, podle kterých může komise toto autorizaci udělit. Budeme to řešit s výborem pro extraterritoriální legislativu, to je v tom nařízení a uvidíme, jak to v praxi aplikujeme. Ještě jsme to nikdy neudělali. Pokud vám řeknu, že to tak uděláme, tak by to bylo matoucí. Odškodnění. Vím, že to je velmi problematické. Je to mm, příklad, který jsem již použila v jiném příspěvku. Chceme vědět, kdo přesně zaplatí odškodnění, pokud něco nastane. To je stejné jako vědět dopředu, kdo zaplatí odškodnění, pokud je nehoda, ve které jsou je pět automobilů, jeden chodec a e, přeje to na červenou. Takže to je těžké, to je záležitost soudu, že se ta odškodnění bude vymáhat u soudu a komise nemůže říct, čem by měl soud rozhodnout a jaké bude rozhodnutí soudu. Proto nemůžeme nic jasnějšího říci. E, to bude vyžadovat praktickou aplikaci, bude to případ od případu. E, mm, v případě um, škod e, operátorům EU. To jsou tedy ty tři hlavní možnosti. Pak v mém první intervenci jsem zmiňovala povinnost operátorů informovat komisi, pokud jsou poškozeni nebo se obávají efektu extrateritoriálních sankcí USA na ně. Pokud nedostaneme tyto informace, tak je pro nás obtížné posoudit, jaké ty dopady budou. Ehm, z těch sankcí, jakmile budeme mít tyto informace, jak odpověď bude jasnější. No to máme teď. Děkuji. Děkuji. Dva, eh, dvě věci k otázce Ruska. Ehm, máme záměr ehm, to prodloužit do budoucna. Ehm, mm, co se týče amerických sankcí vůči Rusku, to není na stole. Jsou tady obavy o různých, ex, různých extrateriálních aplikací a dopadů některých opatření. Mm, především zákon o sankcích. Máme diskusy ve všech případech. K Rusku jsme měli obsáhlou konstruktivní diskusy, která má zabránit nežádoucím důsledkům těchto kroků. Jinými slovy, pokusit se zabránit americkým opatřením, které Um, zacílené na Rusko, aby měly dopad na evropské subjekty. Ten dialog pokračuje, není to součást eh, diskusí o blokačním statusu. Obecně vůči Iránu angažujeme se s USA, budeme to dělat i nadále, co se týče výjimek a eh, způsobů, jak implementovat ty sankce samotné. Je to stále nejasné v mnoha aspektech, jak chtějí postupovat dál. Mm, dostali několik um, otázek, které jsou stále omezené. My se tedy s nimi angažujeme pragmaticky, snažíme se omezovat dopad e, těchto potenciálních opatření, včetně um, výjimek jinou cestou, což nepodkopává ale celkový um, záměr co se týče zrušení sankcí a jejich dopadu na naši suverenitu a autonomii. Pan Darmouth, další otázka. Já jsem měl technickou otázku. Máme tady dva zástupci eh, externí služby, eh, kteří, eh, což údajně tedy není součást komise. Máme tady tři experty. Já se ptám na technickou otázku. Nebyla odpověď. Politici se mohou vyhýbat odpovědím, ale experti ne USA kontroluje dolarový clearingový systém světového bankovnictví. Dolar je světová rezervní měna pro obchod. To jsou fakta. Ehm, bylo znamováno ve finančním tisku na nejvyšší úrovni, že eh, sank, uvalení sankcí na Iránu EU ehm, e může vyhrožovat nebo um, bankám, eh, banky prostě vyjmout eh, z, v EU z dolarového clearingového systému. Takže závěr, který předložili ekonomové ekonomičtí novináři, že cokoliv EU udělá nebo neudělá, eh, vzhledem k tomu, že USA má ten dolarový clearingový systém, tak, to pře, tak to, ty jejich kroky k sankcím budou mít přednost experti, můžete prosím eh, konkrétně na toto odpovědět a nevyhýbat se odpovědi, to mají dělat politici. Marítě Scháke. Já jenom jako technickou připomínku, já, si, já musím říct, že si cením um, těch expertů, kteří budou užiteční v mnoha nadcházejících diskusích. Takže tady máme zástupce z Evropské komise a externí služby. Takže prosím. Možná mám Alzheimera, ale v mé odpovědi jsem řekl, že váha USA ve finančnictví nelze ignorovat a proto pracujeme na konkrétních finančních kanálech. Také jsem řekl, že Irán eh, nyní má své exporty v eurech. že otázka, co děláme? Pracujeme na finančních kanálech v eurech. Děkuji. Toto zavírá diskusy a je povinností našeho zpravodaje Davida Martina, které má i nějaké představy, jak postupovat dál s tím recastem. Mm, bych řekl, že tedy na komisi a na externí akce eh, je to eh, k jejich kreditu tedy, že vstupují otevřeně, není to snadný proces, je to obtížný proces, ale musíme zahájit několik připomínek bohužel David eh, Campbell Bannerman odešel. Jeho připomínky, myslím, byly hloupé dnes. Externí služba to řešila. Čína a Irán v srovnání, naši velcí obchodní partneři s Iránem jsme se dohodli. On řekl, proč děláme deal s Iránem nebo neděláme. Mm, že prostě neobnovujeme sankce, které jsme již začali odstraňovat. Takže to bylo skutečně hloupé přirovnání, to musím říci. Pokud si myslí, že bychom se měli mm, ponaučit, mm, poučit v Americe, tak to neakceptuji. Země, která právě opustila Radu pro lidská práva OSN, prezident chválí Putina a tak dále, známe jich lidská práva, tak je to zvláštní srovnání, zvláštní hodnoty. Mm, ale to na, na okraj. Další poznámka, kterou jsem chtěl říct, mm, toho asi rozčílí, ale musím to říct. Ehm, myslím, že Helder v mu to řekl přesně o tom finančním systému. To je slabina toho systému. Není pochyb o tom, že americké evropské banky, které mm, e, působí v USA, tak e, na ně můžou padnout sankce bez ohledu na to, co uděláme. Ale je to patrně jenom ten bankovní systém, který nepokryje náš přístup, pokud to trefíme správně. Mm. Um, mm, NDA které umožňuje trestní sankce. To je ještě obtížnější pro nás, kde je ještě obtížnější chránit um, evropské podniky, když budou trestně právní sankce na jednotlivce, kteří musí do Ameriky. Um, je to jednoduché. My podporujeme JPCOA z důvodu který uvedli experti, jednak to je kredibilita EU na mezinárodní scéně, podepsali jsme to, musíme to respektovat. A za druhé, když byla ta dohoda dojednána, tak jsme byli přesvědčeni, že angažování bylo jediná cesta. Eh, nechci omlouvat postup iránského eh, režimu, ale co se týče zahájení procesu, tak to byla jediná cesta před. Takže bychom se měli, měli podporovat JPCO a mm, hm, hledat způsoby, jak chránit hm, biznis EU v Iránu. A pan Žado a pan Salafranka už mluvili hledat politické řešení, aby američané souhlasili s tím, že nebude extratorialita na evropské firmy. Já nevěřím. Hm, to sice fungovalo v roce 96, ale myslím, že teď ne. Měli bychom to ale zkusit, měl by to být tedy první, první krok. Dále bychom měli mm, se pokusit zajistit, e, to dělá tedy komise, kompenzace pro evropské podniky, které čelí sankcím a měli bychom tento signál jasně vyslat. E, e, zastavit ten takzvaný ochlazující efekt, i když máme opatření, tak evropské firmy se stáhnou z Iránu prostě kvůli té hrozbě Mm, a několik konkrétnímu kroku. Takže to jsou tedy závěry. Eh, s, ve spěchu a s dobrými nedokonalostmi bychom měli eh, podpořit mm, delegovaný akt komise. Z dlouhodobého hlediska, když projdeme tímto procesem, tak komise by měla přijít nejen s rekástem, ale s novou verzí eh, mm, té blokační legislativy samotné Vzhledem k urgentnosti, tak bychom měli podpořit delegované, tedy akte v přenesené pravomoci. Tak to je jasné. E, jasné připomínky, budeme pokračovat po letní pauze. Děkuji, děkuji a komisi a teď si dáme krátkou přestávku, pak budou koordinátoři, kamera, takže kdo tady nemá být, tak prosím, opusťte místnost. And perhaps the political groups perhaps can call their coordinators to come a little bit earlier. A politické skupiny by mohly přizvat své koordinátory, aby se dostavili o trošičku dříve.